osavřelo řízení o imunitě. I výbor Ekon rozhodl, že se začne vyjednávat podle článku 69c odstavec 1. Je to zasedání, to, což bylo oznámeno na, na zasedání ve středu 2. Květ, května, takže výbor Ekon tedy může zahájit vyjednávání podle článku 69 odstavec 2. A dále různé výbory rozhodly, že začnou interinstitucionální vyjednávání podle článku 69c odstavec 1 jednacího řádu. A e, e, zprávy, které e, jsou nezbytné, tak jsou k dispozici na webu, na webu plenárního zasedání a budou zveřejněny jako příloha zápisu. A ve smyslu článku 69c odstavec 2, tak určitý počet poslanců nebo Eh, tedy politických skupin podle daných limitů, tak mohou eh, požádat do zítra u 29. že eh, se má hlasovat o tomto vyjednávání, o těchto zprávách o vyjednávání a pokud ne, tak výbory mohou začít vyjednávat. A i výbor TRAN předal i